bude k dispozici při příštím, v rámci příští zasedací periody. A pokud nikdo nemá žádné námitky, tak rozešleme usnesení, které jsme dnes přijali. A tím ukončuji zasedání a přeji vám hezký zbytek týdne.